Dovolte, abych vás všechny zase přivítal k projednávání dalšího bodu na pořadu jednání, a to je eh, návrh eh, s doporučení Evropského parlamentu a radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii. To složitý a dlouhý název a tato otázka byla již předmětem mnoha diskuzí. Poslední diskuze se zúčastnil eh, polský ministr Sikorský, když jsme mu předložili určité pochybnosti eh, vůči těm původním návrhům eh, rady a my Doufáme, že vznikne flexibilní a akceschopná evropská e, nadace, která bude reagovat e, na e, vývoj. Je to opravdu velice důležité, protože někdy tu míváme při slyšetí na návštěvě velvyslance, jako dnes jsme měli pro Súdán na Končskou demokratickou republiku Iráku. Sice se říká demokratická, ale jistě budeme eh, potřebovat eh, aktivity a naším Pravodajem je pan eh, Graf Lambsdorff, který bude pokračovat a převezme předsednictví. Já musím odejít, ale máme tu několik stínových zpravodajů a také různé experty. Zejména bych chtěl přivítat pana Krištofska Zanuvského, který, eh, bývalého eh, náměstka ministra zahraničí. Nemáme příliš mnoho času, ale věřím, že je před námi nesmírně zajímavá diskuze. Chtěl bych požádat paní Vasilevsku, která vede eh, pozorovatelskou misi, aby eh, diskuzi zahájila. Prosím, máte slovo. Velice vám děkuji. Je mi opravdu velkým potěšením, že eh, mohu hovořit jménem eh, Evropské služby pro vnější činnost o této tematice došlo k určitým změnám v rámci jižního sousedství a východního sousedství. Vysoká reprezentant podpořila společné sdělení o změně politiky sousedství eh, abychom vytvořili Evropskou nadaci pro eh, demokracii a podpořili demokracii v našem sousedství. To je hlavní obsah tohoto sdělení. Rada pro zahraniční věci vyjádřila podporu eh, této nadaci na základě vyjádření z eh, června, ale poslední vyjádření Rady pro zahraniční věci z 1. prosince podpořili eh, eh, založení Evropské eh, nadace pro demokracii a nutnost rychle reagovat. Hovořili jsme o prohlášení, které bude obsahovat zásadní prvky, které budou tvořit základ této Evropské nadace pro demokracii. Ty hlavní prvky návrhu, jež byly projednávány s příslušnými různými útvary komise a také eh, s Evropským parlamentem zejména s výborem AFED, DV a s podvýborem pro lidská práva eh, SVČ eh, e také konsultovala tuto otázku s různými politickými nadacemi a think tanky v uplynulých týdnech. Sledovali jsme hlavně jako cíl rozvíjet eh, nástroje, které přinesou přidanou hodnotu a budou doplňovat stávající politiky a nástroje, eh, zejména politiky evropského sousedství. Eh, v listopadu 2009 vydala Rada pro zahraniční záležitosti podporu eh, této aktivity. Eh, nadace se nejprve zaměří opravdu na otázky sousedství, ale neměla by eh, vylučovat možnost, že se v budoucnu bude moci i reagovat na různé politické výzvy a procesy přechodu v jiných politických oblastech má být mechanismem financování eh, eh, organizací veřejnosti, včetně eh, hnutí mládeže a různých politických aktérů, kteří se zapojí do politického přechodu nebo mírového boje za demokracii v jejich zemích. Takže chceme vytvořit takový demokratický proces v, v v rámci politických změn to na rozdíl od ostatních politických nástrojů nadace má působit jako soukromý neziskový objekt a bude eh, v ideálním případě operovat členských států a z evropských institucí. Bude se snažit činit rychlá flexibilní rozhodnutí Eh, má být klíčovým prvkem nadace je eh, usilovat o využívání stávajících nástrojů, tedy tato nadace bude takto vytvářet hlavní přidanou hodnotu. Instituce Evropské unie, zejména Evropský parlament, se zapojí do řídících orgánů Evropské nadace pro demokracii a bude mít dohled nad činností nadace. Nadace by měla usilovat o spolupráci s dalšími relevantními partnery, politickými nadacemi, organizacemi veřejnými zkušenosti, aby také profitovala z jejich zkušeností a přítomnosti přímo v místě a abychom se vyhnuli také duplikace činností. Eh, bude eh, hrát eh, svou smluvní roli, bude usilovat o vyváženosti mezi řádným finančním řízením, transparentností a odpovědností a na druhé straně efektiv, mezi efektivitou, flexibilitou a správným vynakládáním prostředků co se týče prostředků, je jasné, že bude respektovat finanční nařízení EU. Očekáváme, že se bude financovat zejména z příspěvků členských států a z prostředků Evropské unie členské státy budou souhlasit s mandátem a s hlavními e, zásadami fungování této nadace. E, Další detaily budou stanoveny později eh, prostřednictvím pracovních skupin, které budou vytvořeny a Evropský parlament musí být začleněn do této pracovní skupiny. Těším se na vaše reakce eh, a myšlenky a připomínky. A pan Popovský Pirinský se k nám připojí ve 14 hodin a e, věřím, že také e, e, s radostí zodpovíme vaše otázky. Velice vám děkuji za stručnou a věcnou prezentaci a nyní bych se chtěl zeptat pana Krištofa Štanovského, zda chce vystoupit. Thank you for the invitation and thank you for this space to... Děkuji velice za tuto pozvánku a za to, že jste vytvořili prostor pro eh, diskusi o demokracii, demokratickém prostoru a nadaci pro demokracii. Když uvažuji o Evropě v Polsku, tak my chápeme Evropu jako zdroj demokracie. To je místo, kde vlastně demokracie vznikla. A Zřejmě neexistuje lepší prostor, kde bychom vůbec mohli uvažovat a diskutovat o tom, jak lze demokracii podpořit, než právě Evropský parlament, který sám je výsledkem budování širokého konsenzu a široké diskuse v celé Evropě. No, ale jistě právě v tomto období a rovněž v době polského předsednictví Evropské rady, musíme hledat inovativní řešení a i nové nástroje. Jak? Když uvažujeme eh, o hospodářských záležitostech, ale rovněž v rámci podpory mezinárodních vztahů se svými sousedy, ale i se zeměmi vzdálenějšími. Ta myšlenka Evropské nadace pro demokracii byla předmětem diskusí už eh, v průběhu zasedání nejméně za posledních šest měsíců. Vyslechli jsme mnoho komentářů, vyjádření podpory, námětů ze strany členských států, ale rovněž eh, se tímto tématem zabývají všechny evropské instituce. Totiž jak nejlépe zajistit to, že se dočkáme přidané hodnoty, že samotné jádro e, této nadace obohatí naše vztahy s těmi, kteří za demokracii bojují, s těmi, kteří se snaží získat více příležitostí k tomu, aby mohli sami rozhodovat o svém osudu. Uvažujeme-li tedy o Evropské nadaci pro demokracii, tak eh, se často soustředíme zejména na oblast Severní Afriky, na arabské jaro, ale já jsem osobně velice rád, že jsem zde za přítomnosti Ulada Jaličky. Ulad je můj přítel. My už vlastně dvě desítky let spolupracujeme v Bělorusku na budování vztahu mezi demokraty v Polsku a v Bělorusku. My potřebujeme tuto eh, nadaci pro demokracii jak na jihu Evropy, ale i v rámci zemí východního partnerství a i v zemích jako Burma. Není to samozřejmě Burma. Jsou i země takové právě, k němž patří Barma, kde i tam demokracie by měla být možná. Pane předsedo, když uvažujeme o té myšlence Evropské nace pro demokracii, tak Polsko chce být co nejproevropčejší. Chceme, aby se toho účastnili jak členské státy, tak i instituce. A nemáme pochyb o zcela zvláštní úloze Evropského parlamentu, který vedle členských zemí bude klíčovým prvkem této iniciativy. Jak už bylo zmíněno, měl by tento nástroj být tedy rychlý, pružný, účinný a takovým klíčovým prvkem pro navození pluralistické atmosféry, diskuse, střetávání myšlenek v zemích, kde dosud ani pluralismus, ani svoboda vyjadřování vlastně neexistují. Velmi důležité bylo pozorovat úlohu Evropské unie při posledním fóru na vysoké úrovni um, o efektivitě pomoci, mezinárodní pomoci v Busánu. Když hovoříme o e, zemích, které jsou těmi novými mocnáři, Čína, Indie, Brazílie, tak se musíme zamýšlet, jakou tam můžeme sehrávat úlohu, abychom se zhostili své odpovědnosti při budování spolupráce s partnery, tedy v sousedství blízkém i dalekém. A jak můžeme právě my zajistit, že základně lidská práva budou opravdu něčím, co spojuje nás všechny. To je jedna stránka. A druhá stránka, mince spočívá v tom, že my bychom měli být schopni podpořit eh, ty aktéry na politické scéně, případně ta hnutí, která se zasazují o pluralismus, o demokracii a která jsou připravena spolupracovat na budování demokratických základů, možností volit eh, z různých eh, koncepcí ve své občanské společnosti. Proto my právě plně podporujeme tuto myšlenku Evropské nadace pro demokracii a proto právě já jsem přesvědčen, že by se mělo jednat o společnou iniciativu jak členských států, tak evropských institucí. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Já jsem velice rád, že podtrhujete úlohu Evropského parlamentu a doufám, že i v té konkrétní struktuře to bude zřejmé, že právě demokraticky zvolený parlament může sehrát zásadní úlohu v eh, podpoře demokratických zájmů. A nyní eh, prosím pana Ulada k předsedy Mezinárodního konsorcia Euro-Bělorusko. Ujměte se slova, pane předsedo. Děkuji. Než se zmíním o samotné myšlence Evropské nadace pro demokracii, bych vám chtěl srdečně poděkovat za pozvání. A dovolil bych si začít tím, že vám poskytnu trochu kontextu o Bělorusku jako zemi, o tom, co se tam právě odehrává, jak na společenské, tak politické scéně. Bělorusko je vlastně už zvyklé na to, že se na něm testují různé způsoby podpory um, demokracie a na tom, jak ty testy často selhávají jak vlastně se nedaří. Tedy když nyní uvažujeme o té myšlence koncepci Evropské nadace pro demokracii, tak vycházíme z toho, že od prosince roku 2010 se vlastně vývoj v ta nestabilní liberalizace v Bělorusko úplně zhroutila a nyní vlastně žijeme ve stavu, který bychom mohli nazvat studenou občanskou válkou. Tedy společnost je velice rozdělená. Za druhé, máme velice významné trendy omezování um, lidských svobod, lidských uh, práv. A v nedávné době vám mohu dát příklad. Nová, nové zákony týkající se e, eh, sromažďování a využívání mezinárodních finančních prostředků. Tam bylo nasazeno mnoho omezujících ustanovení a normální kroky, které, ke kterým musí občan sáhnout k tomu, aby mohl nějakým způsobem se chovat demokraticky, vlastně u něho by znamenaly trestní odpovědnost často. Nebo mohly znamenat. Třetí věc. E, všichni nezávislí aktéři v Bělorusku, včetně politických aktérů a silných osobností, například spisovatelů, filozofů, blogerů, na všechny musíme pohlížet jako na občanskou společnost v Bělorusku. Je to velice roztříštěná společnost. Cokoliv, co je nezávislé, vlastně je potenciálně občanskou společností. Na druhé straně nám musí být zcela zřejmé, že občanská společnost má vlastně velice omezený přístup k řadovým občanům. Ono je to naše slabina, ale bohužel je to realita, s níž musíme počítat. Další slabinou je nedostatek vzájemného propojení a koordinace mezi těmito různými silami společenskými, ať už politickými nebo občanskými. Je tam mnoho nedorozumění, chybí pojítka, eh, jsou pokusy budovat vzájemnou důvěru, ale stále ještě jsme vzdáleni E, nějakému ideálu. A další věc, která se týká zdrojů. Všechno, co je na mezinárodní půdě k dispozici, tak je právě mezinárodní. E, vnitřně nejsou žádné prostředky k dispozici v rámci Běloruska vnitrostátně. A Finanční zdroje dotace ze strany EU v posledních letech už významně rostly, ale pouze omezené množství se dá použít pro demokratizaci, protože například procesy NSALA, mm, tam je třeba schválení um, nějakých samozpráv nebo úřadů, státních úřadů, takže tam je to mizivé procento. Co se e, v posledních letech osvědčilo, to je východní partnerství. To je nová dynamika pro občanskou společnost a zároveň nastalo takové přesvědčení, že se přece jenom dá určité věci změnit, že můžeme budovat například vztahy s evropskými institucemi, alespoň právě na základě toho fóra pro občanskou společnost a té infrastruktury toho fóra. Takže proč se nám ta myšlenka Evropské eh, nadace pro demokracii líbí? Za prvé, je tam možnost eh, soustředit eh, všechno na tu myšlenku demokratizace. Ehm, mnoho například těch nestátních aktérů a samozpráv se zabývá podobnými věcmi, ale tam je to spíš eh, pozorovatelská eh, mise nebo eh, občanská společnost. A tady se můžeme soustředit na demokratické hodnoty. Přesto, že se chceme věnovat i politice a zastávání se těch slabých. Za druhé, tato nadace může potenciálně podpořit inovativní přístup a nikoli pouze standardní řešení. Právě naše země potřebuje inovativní přístup, protože to, co už známe ze stara, to se neosvědčilo, zejména v, pře, v té předdemokratické fázi. A právě ta nadace by nám mohla eh, vnést nový prvek do toho. Za třetí, rychle a nezávislé jednání, které by bylo nebyrokratické v tom rozhodování, a které by bylo schopno se zaměřit na to, co potřebujeme, to by bylo něco, co bychom od té nadace čekali. To by nám přidalo hodnotu. A kromě toho bychom si tím komplementárně doplnili jiné komunitární zdroje a nestálo by to v protikladu. A ještě čtvrtá věc, která se nám líbí, že ta nadace, alespoň v tom, jak je v současné době popisována, tak se věnuje více právě v těm vnitrostátním aktoru, aktérům a nikoli pouze těm mm, takovým mainstreamovým modelům, protože pouze e, vnitrostátní činitelé, já nehovořím o konkrétních e, lidech ani ničem takovém, ale pouze ti kdo v rámci Bělorusku se o to změnu zasahují, mají šanci uspět. E, co jsou výzvy e, v tom procesu? E, více peněz na demokratizaci neznamená při nejmenším v mé zemi automaticky více demokratizace, takže není tam přímé pojítko. Spíše jde o to, jak dosáhnout pokroku. A to bude zřejmě ta výzva ze všech největší. Druhá věc. Hovoříme-li o podpoře demokratických sil, tak si musíme odpovědět na otázku, kdo to je. Jak můžeme je správně identifikovat? Jakou podporu konkrétně potřebují? A jak můžeme tuto podporu zorganizovat způsobem, který opravdu je ve své vlastní zemi, tedy přímo v Bělorusku, posílí. A třetí obrovská výzva, ta se zcela jasně projevila právě v průběhu loňského roku, například u Aleše Bělackého. Otázka, co dělat v případě dilematu mezi transparentností a zajištěním bezpečí. My máme zájem poskytnout bezpečné podmínky pro aktéry, kteří mohou tuto nadaci do budoucna podpořit. Ale bohužel došlo k případům, kdy si najednou nejsme jistí, zda tito lidé mohou bezpečně dále uh, působit, protože uh, tady došlo k využití úplně normálních řádných demokratických mechanismů, transparentních mechanismů. Ty nastaly a my bychom rádi, aby to v Bělorusku mohlo takto platit, ale bohužel by zneužity k tomu, že tu bezpečnost našich demokratických aktérů zneuži- tedy podlomili. Takže nad tím se musíme zamyslet. A nyní konkrétní návrhy, které by pomohly a které by byly relevantní. Tak e, z našeho pohledu já se e, zmíním o čtyřech. Za prvé, zavedení principu strukturovaného dialogu a stvoření systému koordinace s místními e, těmi nositeli změn na všech úrovních, od vstupního rešerše až k sestavování programových cílů, implementace a vyhodnocení. Tady si myslím, že ta nadace bude více zaměřena na cíl, pokud komunikace bude um, opravdu zahrnovat místní aktéry a nebudou to pouze příjemci té pomoci, ale budou partnery v tom strukturovaném dialogu. Za druhé, musíme si nadefinovat kritéria, podle čeho budeme volit ty aktéry, jež podpoříme a situace, kdy bude ta, která podpora nutná. Podpora by neměla ani eh, podpořit eh, úplný rozpad demokratických hráčů, ani nenavozovat eh, prostředí pro vzájemné soupeření mezi nimi. A bohužel v východním partnerství jsme něco takového spozorovali. Ne v samotné iniciativě, ale v tom, jak se vyvíjela ta dynamika té iniciativy v Bělorusku, je to velmi neskonsolidovaná situace mezi například politickými kruhy a občanskou společností. A v Arménii například byly případy, že různé tábory v rámci občanské společnosti mezi sebou soutěžují o to, aby oni tu podporu dostali na úkor ostatních. A za třetí, tady bych se rád vyjádřil k té myšlence totiž těch tří pilířů. Ta zazněla v rámci Fride v září, totiž eh, před eh, tím eh, přechodem, ehm, tou přeměnou v rámci přeměn a po nich. Protože když si to takto rozčleníme, tak ty prostředky budou moci být lépe strukturovány, víme, o čem hovoříme, a může z nich být vytěžen větší prospěch. A poslední záležitost z mé strany, totiž zahrnout klíčové demokratické představitele u těch zemí, jež jsou podporovány, do té architektury té nadace. Například, že by se účastnili konzultací, že by byli takovými poradci v rámci skupin, já nevím, jaká těleso by to mohlo být. To by například by mohla být skupina expertů nebo taková reakční, tedy skupina, jež bude reagovat na to, co se děje. Ale každopádně bylo by důležité, aby představitele těch lidí z té podporované země byli součástí té nadace. Děkuji a děkuji rovněž za ty obtížné otázky, které jste nám položil, ale zároveň děkuji i za návrhy a obecně děkuji jménem parlamentu eh, za to, že jste mezi námi. Nyní Jacqueline Hale z Open Society Institute, z Institutu pro otevřenou společnost. A než předám slovo panu Lansdorfovi, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, členové Evropské Evropského parlamentu. Děkuji vám za pozvání a myslím, že něco z toho, co jsem chtěla zmiňovat, už zaznělo, takže já se pokusím být stručná. Já mluvím jménem nadace, která má již 30 leté zkušenosti, snaží se podporovat občanskou společnost ve více než 70 zemích. A my se specializujeme zvláště na podporu úsilí místních organizací v tom, aby se zapojili do demokratické účasti na vytváření demokracie. Jeden z, jedna z hlavních věcí, když jsme se dívali na EED před několika měsíci, bylo to, jak zajistit, že to bude mít přidanou hodnotu. A my jsme si vyslechli příspěvky předřečníků, kteří se k tomu vyjadřovali. Toto je věc, eh, které se účastní evropské instituce. Máme již nástroje, které působí v této oblasti, takže jak zajistit, že EED bude mít eh, nějaké hmatatelné přispění do situace, přidanou hodnotu? Já jsem si vyslechla o, názoru, eh, o návrhu EEAS a my samozřejmě podporujeme EED. Chceme, aby EED navrhla nebo umožnila flexibilnější pomoc, flexibilnější reakci a pomoc místním aktérům, kteří usilují o demokracii. Já bych se chtěla zmínit o pěti hlavních zásadách, kde si myslím, že EED by mohly přidanou hodnotu zajistit. Za prvé je nutné reagovat spíše na místní potřeby, což je přístup z dola nahoru. Tento přístup eh, v existující podpoře EU často nevidíme a to je zvláště důležité. Je to vlás, zvlášť důležité v kontextu Středního východu a Severní Afriky, kde vyvstávají legitimní otázky, jakou úlohu by měli hrát vnější aktéři. Nejenom pokud je o vládní složky, ale také například eh, pokud je o občany a občanské aktivisty. Takže abychom byli efektivní ve všech kontextech, Evropská podpora nesmí přicházet na úkor eh, legitimity místních aktérů a organizací. Takže z praktického hlediska EED musí nalézt rovnováhu mezi, tak jak říká pan eh, zpravodaj, strategiemi a tím vyslechnout si eh, podněty přímo v terénu. Například při předkládání návrhu EED musí být efektivnější nesmí vytvářet kritéria v Bruselu, vytvořená byrokraty, která budou v, soulad, v souladu s evropskými finančními rozhodnutími. Tomu tak totiž je u současných platných nástrojů. Za druhé, musíme podporovat řadu různých aktérů, kteří usilují o politickou změnu. Musíme mít na paměti, že v minulosti některé významné hlasy usilující o změnu pocházely z vnějšku. A nemyslím um, pouze blogery ale také například eh, hnutí Solidarity, které, myslím, mají na paměti eh, zakladatelé této nové agentury. Takže musíme podporovat sociální hnutí, mladé vůdce, odbory, to všechno je důležité. A když si zamyslíme nad přidanou hodnotou, toto jsou právě skupiny, které zatím ještě nemohou využívat existujících nástrojů. Takže podpora v rámci EED by například mohla přicházet v podobě ehm, podpory disidentům, kteří by mohli například přijet do Evropy, studovat, působit. Dále musíme podporovat média, diasporu, think tanky, které často souvisí s vznikajícími novými politickými stranami. Tím se dostávám ke třetímu bodu. EED by měla být nezaujatá. Hlavním cílem je podporovat vznikající demokratické systémy a kultury, místo toho, aby podporovala pouze ty vítěze. To znamená, že musí vytvářet ideologická spojenectví eh, s různými subjekty a nesmí být diskriminativní ve své podpoře. Když například eh, Evropská unie v posledních měsících podpořila v Egyptě nějakou konkrétní stranu a tato strana poté byla lidmi odmítnutá, znamenalo by to neúspěch. Takže zde je opravdu nutné do organizační struktury nadace zapracovat nějaké záruky, například rotující předsednictvo. To je něco, co jsme použili i my v rámci naší nadace a snažili jsme se tak zabránit konfliktu zájmů, které by mohly vzniknout a také šířit eh, transparentní rozhodování o tom, který eh, projekt podpořit a který ne. Za čtvrté, Musíme se zaměřit také na kontext přechodu na demokracii. Týká se to zvláště sekretariátu v rámci EED, který bude spolupracovat s výkonným výborem. Jde o výbor, který zná daný region a bude vědět, jak nejlépe zasáhnout. Myslím, že od předřečníků jsme již slyšeli o těch tří hlavních pilířích, různých, eh, které se týkají fáze tranzice, přechodu. Je to země typu Rusko, eh, Gruzie nebo typu Bělorusko nebo Libie. Takže jaký vhodný zásah potřebujeme v daném konkrétním případě. A nakonec, to jsme také již slyšeli od předřečníků, zmiňovali slovo flexibilní, eh, přijímání rizik, což jsou adjektiva, která nevyužívají často aktéři občanské společnosti v souvislosti s existujícími nástroji EU. Pokud si s nimi promluvíte, určitě zjistíte, co tím myslí. My bychom chtěli, aby EED byl nástroj první instance spíše než poslední instance. A souhlasím zde se spravodajem v tom, že tato iniciativa by měla vést k vytváření nových iniciativ a partnerství, která by potom mohla vznikat v rámci dalších evropských nástrojů. EED může doplnit eh, práci EIDHR, zvláště pokud jde o podporu ehm, lidem, kteří bojují za lidská práva. Aktivisté budou muset mít moci, budou muset mít pocit, že tato instituce souvisí s Evropskou unii, ale není jí ovládána. Velmi důležité bude, že Evropská Unie podporuje demokracii prostřednictvím EED. To je z mé strany vše, pane předsedo, a těším se na diskuzi. Děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Budeme se těšit na tento zázračný institut v případě, že všechna kritéria budou splněna, ale musíme začínat eh, na vysokých očekáváních a poté uvidíme, co nám přinese realita. Tímto bych chtěl předat předsednictví a zároveň slovo panu Lamstorfovi, který je zpravodajem tomto výboru, takže prosím, eh, nyní máte slovo vy, poté stínový zpravodajové a poté členové se vyjádří na toto téma. Doufám, že proběhne konstruktivní diskuze. Polské a dánské předsednictví poté zohlední všechna naše doporučení a my budeme mít možnost podpořit tuto nadaci jako velmi důležitý nástroj nejenom pro uh, ostatní země, ale také pro Evropskou unii samotnou. Takže nyní má slovo pan Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že poděkuji všem hostům za to, že se dostavili a za to, že se účastní. Myslím si, že je velmi důležité slyšet také hlasy osob, které provádí práci přímo na místě v terénu, práci, kterou my chceme prostřednictvím EED podpořit. Pouze tak můžeme identifikovat, co se dá ještě v budoucnu zlepšit. Takže ještě jednou děkuji všem hostům, panu Vialičkovi a všem dalším. Dále bych eh, chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za podněty, které jsme od nich získali, za konstruktivní přístup, který si zvolili a také děkuji kolegům z ostatních výborů, z výboru pro rozvoj a eh, pro práva žen výbory vytvořily stanoviska a také nám předložili určité návrhy, nad kterými jsme se zamysleli a budeme se zamýšlet, zamýšlet i nadále. Já bych chtěl uh, své poznámky zhrnout do tří kategorií. Za prvé připomenu, proč vůbec o EED jednáme. Za druhé zmíním se o klíčových bodech mého návrhu dokumentu. A za třetí stručně se zmíním o úloze Evropského parlamentu v budoucnu, v budoucím rozvoji a Ehm, provozu EED. Takže začnu tím, že připomenu, proč o tom vůbec jednáme. Zmiňovali jsme se o tom, že Evropská unie není připravená při podpoře aktérů, kteří usilují o e, změnu, konkrétně při příležitosti arabského jara. Já to nebudu znovu e, opakovat. Jackie velmi diplomaticky zmínila některé frustrace, které se objevily když naše nástroje a instituce nebyly schopny zareagovat na změny v těchto zemích našeho jižního sousedství. Takže nyní máme možnost o tomto diskutovat a vytvořit případně něco nového, v některých ohledech možná nekonvenčního, ale zároveň něco, co by nám umožnilo znovu obnovit eh, kredibilitu, důvěru u těchto lidí, kteří bojují za demokracii. Zároveň vytváříme něco, co bude méně vázáno omezeními. Samozřejmě o EED jednáme, protože chceme vytvořit subjekt, který bude schopen reagovat rychleji a flexibilněji. Jde o subjekt, který bude méně byrokratický a bude mít e, jednodušší postupy. Ještě jednou chci říci, že se nám nejedná o náhradu nebo duplicitu jiných e, nástrojů, konkrétně EIDHR. Jde o doplnění existující práce, úzkou spolupráci a úzkou konzultaci. Takže ještě jednou to opakuji. EIDHR je nástroj, který je pro Evropský parlament důležitý a my jej i nadále podporujeme. Nicméně má omezený mandát a poněkud dlouhé postupy, což ovlivňuje jeho schopnost reagovat. Přeskum tohoto nástroje povede k tomu, aby byl flexibilnější a tak dále, ale přesto EIDHR eh, e bude oddělen od EED, což je správné. EED by se měl zaměřit na ty, kteří z různých důvodů zatím nebyli podpořeni a to bude mít jasnou přidanou hodnotu v naší snaze o demokratizaci. Myslím si, že pan e, Vělička to jasně formuloval. Jde o to, že o toto opravdu je poptávka. Jaké jsou hlavní body našeho doporučení? Celkové zásady pro vytvoření EED jsou synergie a komplementarita pro existující nástroje a programy. Tato nadace by měla vytvořit kontext, který bude flexibilní, dobře načasovaný a pocházet od zdola, to znamená, že musíme zohlednit potřeby místních aktérů. Zároveň budeme mít možnost eh, věci rychle přeprogramovat. Mělo by se jednat o nástroj uh, udělující dotace, nebude mít žádné regionální kanceláře, ale bude mít příslušné know-how, sekretariát a Vše bude koordinováno s institucemi zde v Bruselu, konkrétně s EEAS. Z toho důvodu si myslíme, že je důležité, aby nadace měla sídlo v Bruselu. Takže bude poskytovat granty, přímé granty příjemcům a bude také e, směřovat finanční prostředky prostřednictvím nevládních organizací. EED by se měl zaměřit na širokou skupinu případných eh, příjemců, včetně klíčových politických hráčů, jako jsou například vznikající političtí aktéři, nově vznikající politické strany, neregistrované nevládní organizace, disidenty, blogery, média a tak dále. Takže působnost by měla být relativně široká. EED by měl fungovat na základě přímého mechanismu poskytování dotací, nechceme, aby tam byly žádné požadavky na spolufinancování nebo partnerské financování, což by byl mm, požadavek pro způsobilost v rámci EED, to nechceme. Struktura by měla být jasná, my chceme, aby EED fungovala jako hybridní struktura, což znamená, že se bude jednat o subjekt, který je vyvážený, pokud jde o jeho autonomii a pokud jde o odpovědnost. Já si myslím, že to je klíčové a tím se samozřejmě EED bude také odlišovat v určitém smyslu od eh, dalších orgánů a jeho působnost bude lépe zaměřena v porovnání s tím, co existuje v rámci existujících nástrojů. Nyní bych se ještě stručně zmínil o úloze Evropského parlamentu. Já si myslím, že tato rovnováha, kterou jsem právě popsal, může být dosažena tím, že se do toho zapojí i parlament. Evropské přispění do eh, rozpočtu EED by mělo být jasně stanoveno, mělo by to být eh, v souladu s evropskými finančními pravidly a přeskumem. Evropský parlament by dále měl ještě mít politický dohled nad eh, činnostmi EED. O tom jsem se už zmiňoval v jiném kontextu. Není tomu tak z institucionálních důvodů, ale proto, že tato instituce se skládá z demokraticky zvolených politiků, kteří ví, v čem demokracie spočívá. Z toho důvodu zapojení parlamentu eh, europoslanců do příštího předsednictva by zajistilo politickou rovnováhu. Myslím, že bychom mohli eh, zajistit podněty a definovat politické i strategické pokyny EED. E EED. Nicméně budeme muset ještě projednat, jak bude parlament fungovat eh, v souvislosti nebo jak bude reagovat s výkonným výborem. Myslím, že parlament by mohl přidat transparentnost, odpovědnost EED a z toho důvodu je mi potěšením oznámit, že parlament bude součástí pracovní skupina, skupiny, která se nyní vytváří eh, v radě a komisi. Doufám, že dnešní slyšení vyšle jasný signál v tom smyslu, že parlament je ochoten zapojit se do současné i budoucí debaty o konkrétním modelu EED, což je samozřejmě cílem našeho, eh, naší snahy a tohoto doporučení. Děkuji vám. Nyní se obracím na stínové zpravodaje. Na zpravodaje z různých skupin. Každý bude mít dvě minuty. První řečník, který nahrazuje kolegyně, kolegyni z EPP, která tady bohužel nemohla být. Prosím. K... Hans Petering, velice děkuji, pane předsedo že mohu vystoupit za paní předsedkyni. Já budu hovořit velice rád, ale nevím, zda řeknu opravdu to tež, co by bývala řekla paní Saifi. Máme dojem, že eh, celá věc již pokročila poměrně daleko a nechci se vyslovovat proti tomuto projektu. Přesto mám ještě několik otázek. My jsme všichni pro podporu demokracie a ať tu máme přátelé z Běloruska, nebo když sledujeme vývoj v arabských zemích. Já jsem eh, navštívil eh, část těchto zemí, několikrát jsem navštívil Bělorusko, až jsme proto, abychom podporovali demokracii v těchto zemích, ale musíme si klást otázku, zda máme ty správné nástroje. Eh, když jste hovořil o tom, že to má být Eh, že se osvědčil Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Potom se ptám, proč bychom neměli svěřit tyto nové úkoly, eh, který má zajišťovat eh, EED EIDHR. Vytváříme tu novou strukturu, která je zcela jasně mezivládní a já mám ten dojem, že členské státy Evropské unie mají tedy vkládat peníze do této nadace a tak následuje otázka, kdo bude platit kolik a potom z toho vyplývá otázka kontroly. S radostí jsem slyšel, že e, pan předseda řekl, že kontrolu má vykonávat Evropský parlament, aby ji ale mohl vykonávat vykonávat, eh, tak to nesmí být žádné pochybnosti. A potom otázka, kdo bude příjemcem těch prostředků. A tady je naprosto jasné, že to budou v prvé řadě eh, místní síly, občanská společnost, ale také bych doporučoval, a pokud to dovolíte, já jsem předseda nadace Konráda Adenaura v Německu, že v Evropě máme velmi mnoho nadací a my jsme také eh, ve zprávě o tom slyšeli a ty mají zkušenosti z těchto zemí. A Vědět sice nechcete vyloučit z této podpory, vy jste je výlučně zahrnul. Nesmíme je vylučovat. Součástí činnosti parlamentu je se postarat o nutnou konkretizaci a já bych chtěl závěrem vyslovit doporučení pro podmínky a zásady fungování Evropské nadace pro demokracii když budeme tedy vytvářet zásady, tak bychom se na tom měli podílet jako parlament. A k tomu bych vás chtěl také vyzvat. Děkuji, pane veterinku. děkuji za tuto podporu. Učiníme tak a dále mám na seznamu řečníků Veronik de Kaiser za sociální demokraty. Já nikoho nenahrazuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodajovi Já sdílím zároveň podporu, kterou naše skupina všeobecně řečeno eh, přikládá nebo má pro tento nový koncept. Nemluvím o nástroji, ale spíše této myšlence vytvořit něco, co bude flexibilnější a co bude moci podporovat eh, nově vznikající aktéry v zemích, které přecházejí na demokracii nebo které již přešly. Takže já se domnívám, že opravdu u existujících nástrojů máme řadu nedostatků a samozřejmě také sdílím, a nemám obavy, ale sdílím to, na co upozorňovali kolegové, konkrétně pan Pottering, tedy souhlasím s tím, že by mohlo případně docházet k duplicitě Měli bychom jasně definovat to, co hledáme. Já bych chtěla zmínit tři body. Některé z nich již zazněly. Za prvé, když vzhledem k tomu, že se bude jednat eh, alespoň částečně o evropské financování, a my v tomto ohledu máme určité kompetence. Já se ptám, jakou úlohu zde bude mít Evropský parlament. Budeme součástí této struktury, budeme asi moci vydávat eh, úvodní pokyny a poté také kontrolovat užívání fondů, ale to je minimum. Nicméně, já bych chtěla, aby také byla nastolena politická rovnováha. Parlament eh, není jednomyslný, my jsme složeni z různých politických skupin a to by se tam také mělo odrážet. Mělo by se jednat o postup, který nebude těžkopádný, ale přesto musíme splnit demokratické požadavky. Pokud je o otázku duplicity, já bych chtěla říci, že existující nástroje nesmí být eh, tímto nijak mm, negativně ovlivněny, pokud jde o zdvojování činností i pokud jde o eh, financování. Když například eh, nějaké financování poskytneme EIDHR, nemůžeme ji poskytnout zároveň EED. Já jsem, ještě jsme se nebavili o tom, odkud přesně bude pocházet financování, nicméně jsme to být na úkor existujících nástrojů. Za třetí, určení pro místní aktéry. Já chápu, proč se zaměřujeme přímo na místní aktéry, ale mně bylo řečeno, ano, e, politické nadace mají velké zkušenosti, nachází se přímo v terénu a tak dále. Ale my také máme delegace, které jsou přímo v terénu. Já souhlasím s tím, aby nevládní organizace, politické nadace a tak dále, kteří uh, jsou přímo v terénu, souhlasím s tím, že znají realitu a aby nám tedy poskytovali informace, s tím souhlasím, ale abychom eh, na ně směřovali financování, které oni potom přerozdělí, s tím my nesouhlasíme. Protože politické názory tam nikdy nejsou jednotné, ani v rámci jednoho národa, ani v rámci jedné politické skupiny. Takže my nesmíme spolehat pouze na nadace v tom, abychom na ně směřovali všechny finanční prostředky. Můžeme se na ně spolehnout pouze v tom, že s námi budou spolupracovat tak jako nevládní organizace nebo otevřená společnost. Ale financování podle mého názoru musí jít přímo místním aktérům a velmi trváme na tom, aby tomu tak bylo. Děkuji. Barbara Lochbíler. Barbara Lochbíler. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že skupina zelených je předložila celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto doporučení. Jsem vděčná za to, že většina z nich byla zapracována do textu s výjimkou jednoho, a to se týká Evropského nástroje pro demokracii a lidské práva. To ještě předložíme pozměňovací návrh. Děkuji za zorganizování tohoto slyšení, kde můžeme získat více informací, ale pořád ještě některé otázky zůstají, zůstávají nezodpovědné zvítězené. Eh, bylo řečeno, že je třeba eh, velice rychle vytvořit tuto nadaci, ale myslím, že bylo také zcela jasně řečeno v závěrech, že je třeba učinit mnohem více práce, abychom specifikovali, co bude přesně tato nadace dělat, jaká bude její přidaná hodnota a také to chápu tak, že bychom měli reagovat rychle a možná, jak říkal pan Vialička, eh, bude k dispozici více prostředků než ten evropský nástroj EIDHR, ale eh, jak eh, to chcete nazvat inovativní nadací, jak budete řešit tento problém, jak řídit větší množství peněz jednotlivcům a ne společně činnostem, takže eh, nemám žádnou odpověď na tuto otázku a také spole- otevřená společnost eh, kritizuje se tu byrokracie, ale eh, my potřebujeme zpětnou vazbu, jak zlepšit tuto situaci. Já tedy doufám, že se nám podaří velice záhy nalézt odpovědi na tyto otázky. Děkuji vám. Děkuji. A další, pan kolega Angorakis. Děkuji. Já bych nejdříve rád jasně prohlásil, že i já zcela rozhodně bych se chtěl zasadit za evropské nástroje. A ještě jednou bych rád chtěl zopakovat, že se jedná o potenciální nadaci. A já se táži, proč se postupuje tak váhavě. Když my se snažíme pohnout z místa, Například my jsme svrhli vojenskou vládu v Řecku. A já ještě si na to pamatuji a chápu velice dobře, jak je možné strádat v podmínkách, které nejsou nedemokratické. My jsme to pocítili na vlastní kůži. Boj lidí, boj pracujících tady nesmí utrpět, tady nesmíme pokračovat v agresivní imperialistické politice EU. Ehm, financování organizace lidských práv, nevím, zda to opravdu něco přinese. USA taky mají celou řadu nadací, ty vznikly ještě v Reaganových dobách a výsledky všichni dobře známe. Ehm, pomyšleme na Francii. Srážka socialistické strany, s USA, protože údajně tam byly financovány eh, pravicový extremitné. Jako kdybychom už nezažili všechny ty různé barevné revoluce. Chováme se, jako kdybychom nic nevěděli, to se nedá tolerovat, takovýto postup. Tady se pouze vlastně vměšujeme do vnitrostátní politiky státu. A já chci na to poukázat, a mm, tady to přece musíme trochu spolupracovat s, s úřady a s samozprávami, to by musela jak komise, tak služba po vnější činnost být do toho zatažena a jak pak můžeme hovořit o nezávislosti zahraniční politiky EU když se hovoří, že ta nová instituce by měla obohatit celý mm, proces, když ona to vlastně zhorší a zostří ty vztahy. Děkuji, kolega Andřej Grip. Děkuji, pane předsedo. V něčem z toho, co jsem zde zaslechl, musím říct, že z jedné strany slyšíme určitou podporu, určitou vzpruhu, že by takový nástroj měl vzniknout a na druhé straně znovu slyšíme, že tady nejsou, není žádná funkčnost u toho nástroje, že je to velice um, potenciálně dokonce i škodlivé, že by se neměl aktivně projevovat, že by vůbec neměl se nějakým způsobem uh, stranicky projevit, aby tedy neuškodil víc, než by prospěl. Ale my chceme působit někde, kde demokracie vůbec ještě nefunguje. V zemi, kde se možná něco líhne, rodí, případně kde jsme v určité přechodné fázi, v té zemi, tam chceme pomoci eh, té občanské společnosti. Chceme působit tam, kde se objevují určité iniciativy mezi řádovými lidmi, mezi obyčejnými občany. A pokud přistoupíme na takovou koncepci, tak bude snad snažší dospět k těm správným závěrům. Já chápu, že jsou určité obavy, zda bude tento nástroj dostačujícím způsobem synergický, komplementární. A já tedy musím říct, že nevidím ani v tom vstupním stádiu, ani v tom, jak to tady pan kolega Lansdorf nabízí, že by tady byla nějaká hrozba, že tento nástroj bude zasahovat do toho, čím se zabývá ať už EIDHR nebo ten nástroj pro sousedství. Já si myslím, že je to zcela jednoznačně vyjádřeno tady e, v tom dokumentu, že se chceme postarat o podporu hluboké, trvalé demokracie a že chceme působit právě tam, kde ta demokracie se teprve rodí, že má být synergický, komplementární, že má doplňovat ostatní nástroje a že má působit způsobem, který bude znamenat, že se dostane podpory velice širokému spektru potenciálních příjemců tam, kde bude tedy spuštěn. A zároveň, že by měl mít možnost dávat, dotovat tedy přímo příjemcům. Ono je velice důležité, co zde řekl pan Ulad Vělička. Totiž on si skvěle uvědomuje rizika spojená s tím, že na jedné straně budeme mít tedy stoprocentní transparentnost a na druhé straně, že tedy bude jasně řečeno, komu ta podpora směřuje. A tady máme kázus Aleš Bělacký. On tady přece byl naším hostem a spojíme si dvě data. Těsně poté, co vystoupil právě zde na půdě Evropského parlamentu, tak se začalo dít v jeho životě to, že najednou měl problémy, pak byl zatčen, a víme všichni, jak se to vyvíjelo dál, takže ono se to dokonce i to, že se někdo zúčastní jednání zde odráží. Takže bohužel tady musíme umožnit i určitou diskreci, i určité rychlé spuštění a rychlou reakci eh, způsobí různými, která budou, které budou ty eh, nejúčinnější. Děkuji, eh, kolega Kovalčík. Děkuji. Já si myslím, že první téze, která se nám z té diskuse začíná rýsovat, je, že musíme vše co nejrychleji završit. Ehm, to, že by se ta idea opravdu měla stát eh, skutkem. Mnozí to po nás čekají a já doufám, že to bude eh, úspěch. A já lituji, že v projektu nemáme rozpočet právě pro to období 2014-2020 pro tento konkrétní nástroj. Tam máme 96 milionů eur pro devět různých podobných nástrojů, ale peníze pro EED tam zatím nejsou a tady si musíme jasně říci a žádat odpověď proč. Dvě věci, jež se týkají samotné podstaty. Mládež, to je první věc. Tady si musíme říci, že ten typ transformace, když hovoříme o před, eh, v průběhu a po transformaci, že se to vše mění eh, s tím, jak se rozvíjí technologie a prostředky, jimiž se lidé eh, komunikují. My jsme viděli, jak to vypadalo v průběhu arabského jara a práce s mládeží, která má konkrétní problémy s tím, jak například eh, začínat samostatný život, zakládat rodinu, jak propojit svůj soukromý život s tím, že se budu angažovat eh, někde veřejně. A právě tam můžeme sáhnout k vyspělým nástrojům. Druhá věc. Mně se velice líbilo, co zde řekl pan předseda Petering a já musím říct, že například moje zkušenost s nadací Adenauera je taková, že tam určité problémy byly řečeny a vysloveny zcela odvážně, zcela jasně. Ono totiž občanská společnost znamená zároveň narozeniny politického systému, moderních stran modely působení stran. I to musí být předmětem naší podpory. Aniž bychom se angažovali ideologicky, ale abychom byli schopni znázornit určité modely, protože právě vzniky politických stran to je často ta nejobtížnější součást toho vzniku těch moderních systémů. Děkuji. A já navrhuji eh, jelikož ta diskuse byla velice živá, intenzivní, ale tlumočníci už mají eh, konec, dáme možnost eh, zde nadaci odpovědět krátce a já pak eh, to celé zasedání uzavřu. And I'd like to uh, uh, apologize for... Děkuji. Chtěla bych se omluvit, ale kolega byl odvolán uh, na zasedání v radě, takže se nemohl dostavit a já ho zastoupím. Chtěla bych poděkovat panu Lansdorfovi za skvělou zprávu. Stejně, tak děkuji stínovým zpravodajům jménem, jménem EEAS za velmi pozitivní analýzu a také za reakci na současný návrh. Jsem velmi potěšená tím, že to vypadá, že jsme na stejné vlně což dokazuje také naše nadšení týkající se této iniciativy. Stejně tak je tomu uh, u kolegů panelu a to dokazuje, jak moc tento nástroj potřebujeme a jaké nedostatky musíme napravit. To jsme si velmi dobře uvědomili na začátku tohoto roku, když jsme se snažili adekvátně zareagovat na změny v severní Africe. Konkrétně ano, práce bude pokračovat i nadále. Potřebujeme ještě upřesnit některé věci. Jak jsem se zmiňovala, bude vytvořena pracovní skupina a my nevíme, jak by to mohlo fungovat bez toho, aniž by se účastnil této práce i Evropský parlament. Řadu konkrétních otázek budeme moci zodpovědět, až začne celý ten proces. Takže úloha Evropského parlamentu tam bude velice silná, nejenom v pracovní skupině, ale také parlament bude kontrolovat činnosti EED a pokud jde o financování, nikdy jsme neměli v plánu, že Evropská nadace by čerpala ze zdrojů, které již byly přiděleny EIDHR. EIDHR je samozřejmě velmi důležitý pro nás všechny a my nechceme nějak spochybňovat jeho fungování. Zároveň ale musíme říci, že existují nedostatky u EIDHR, některé věci není schopen vyřešit a my nevíme, jak by bylo možné ji reformovat tak, aby mohl reagovat na všechno, co navrhujeme, na všechno, co spadá pod EE, eh, e, co bude spadat pod ED. E Jde o to, že my nesmíme eh, směšovat příjemce, musíme poskytovat eh, financování na začátku procesu pro ty, kteří se snaží nějak zorganizovat, kteří se snaží vytvořit eh, lepší prostor pro vytváření pluralismu a lepší demokratický proces. Poté, co budou tyto subjekty vytvořeny a spuštěny, mladí lidé, novináři, aktivisté a tak dále poté by měly být už způsobilí pro financování v rámci EIDHR či jiných nástrojů. Takže my se chceme zaměřit na ten počáteční proces. My si myslíme, že tyto dva nástroje se nijak nepřekrývají, že se navzájem doplňují a také, že, budou mít, eh, že EED bude mít přidanou hodnotu. A nakonec, pokud jde o konzultaci a spolupráci s jinými aktéry, nevládními organizacemi a politickými nadacemi. My si myslíme, že toto je naprosto klíčové, v terénu je řada osob, které mají široké zkušenosti, kteří přispěli k tranzici a my se od nich musíme učit a musíme s nimi spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám za toto velmi užitečné shrnutí a já uzavřu naše dnešní zasedání tím, že poděkuji sekretariátu a také zaměstnancům za to, že zorganizovali dnešní zasedání, na to, že pracujete na doporučení, na projektu jako takovém a já se těším na budoucí spolupráci s kolegy. Chtěl bych uzavřít dnešní zasedání tím, že zmíním dvě věci, které jsou důležité z provozního hlediska. Nejprve lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. prosince, takže příští týden. Všechny písemné pozměňovací návrhy by měly být zaslány do tohoto dne. A za druhé, příští zasedání našeho výboru proběhne ve Štrasburku v pondělí odpoledne v 6.30, a to za přítomnosti e, eh, místo předsedy komise Všem děkuji za účast a nashledanou.